prostě bylo vzpůrné a postavilo se proti. A nyní se v Rusku říká, že malé Finsko začalo s válkou, že ji zahájilo ono, e, i když vlastně tehdy již v Evropě byla dávno rozdělena. Snaží se skutečně přepisovat historii. Děkuji panu Hakarajnenovi a jako další pan Zlotovský. Vážená paní předsedkyně, e, oficiální Eh, ruský narrativ eh, o druhé světové válce je celá hromada lží. Samozřejmě, že chtěli eh, také odvrátit svůj vlastní díl zodpovědnosti, ale zároveň chtěli rozdělit mezinárodní stanovisko. Druhá světová válka nebyla začala, kdyby nebylo paktu e, mezi Třetí říši a Ruskem. Žádné lži prezidenta Putina nemohou toto popřít. E, e, pokud země vezme zodpovědnost, převezme zodpovědnost a nemůže být pak vědomným partnerem v mezinárodních záležitostech. Tady se dá hodně mluvit o tom, eh, jak to vypadá s dnešním Ruskem, eh, ale nic eh, se neříká o tom, kdo je zodpovědný za vypuknutí druhé světové války. Děkuji. Děkuji panu Zlotovskému. A teď Aleksandr Jordanov. Minutu. Mě děkuji, paní předsedkyně. Musíme odsoudit jakýkoliv pokus putinovský Ehm, vymanit z viny sovětský ehm, svaz za to, co se stalo ve druhé světové válce a co se stalo také poté. Ehm, bulharská eh, tragédie začala v září 1944, když eh, sovětský svaz eh, vyhlásil bulharskou válku. Komunisté o tom mluví jako o válce osvobození, ale toto byla e, pustá, pustá lež, protože e, kriminální e, komunistický režim převládl a no, otevřel koncentrační tábory. Byl tady nelegální lidový tribunál, jak se mu říkalo. Takže Ehm, ještě dluží eh, omluvu nejenom Polsku, ale tak polským státům, ale dluží se také omluva eh, polským státům a Bulharsku. Neměli bychom eh, dovolit jakékoliv smíření s režimem v, Kremlinu, v Kremlu. Musíme se postavit proti této hybridní válce. A doufám, že tento rok už Bohužel bylo přerušeno. Děkuji. Děkuji, Jordanov. Teď pan Větanov má minutu. Děkuji vám, paní předsedající. V září loňského roku tento parlament schválil usnesení o budoucnosti eh, Evropy a o historii Evropy. Mluvilo se také o Ribbentropově Molotovově paktu, mluvilo se o eh, antifašismu eh, a myslím, že bychom neměli eh, odmítnout, eh, že existoval tento pakt eh, z roku 39, že byla vlastně problém pro Lotyšsko, Estonsko. Nemluvíme nyní o ruské propagandě, mluvíme o nás samotných. A když budeme přepisovat historii, tak tím ničíme svou důvěryhodnost. Nahrazujeme historii a zlehčujeme tím takto zločiny, což jsou zločiny, eh, jichž se někdo dopustil na lidstvu a my jakožto Evropa bychom se kategoricky měli postavit proti tomu. Děkuji. Děkuji vám, panu, pane Vitanové. Dalším řečníkem je Urma Spet na jednu minutu. Děkuji. Tyto události, které vedly k druhé světové válce a samotná druhá světová válka byly tragické. Eh, Jednalo se o genocidu, holokaust a ztrátu nezávislosti mnoha evropských zemí v důsledku eh, sovětské okupace. V mnoha zemích národy trpěly sovětskou okupací, útiskem ze strany nacistického Německa nebo Sovětského svazu. A nyní o desetiletí později nemůžeme e, odůvodnit e, nebo ospravedlnit zločiny, již se dopustili Stalin a Hitler a hledat proto nějaké omluvy. Mnohé národy na desetiletí přišly o nezávislost a přišly také o stovky tisíc svých obyvatel. A z této eh, zkušenosti se musíme poučit. Tato generace už dnes mizí lidé, kteří s tím měli osobnou zkušenost, osobní zkušenost. A musíme si uvědomit jaké to přineslo změny v naší společnosti. Je třeba, aby nové generace chápaly, co se stalo v Evropě a co umožnilo těmto režimům, aby se dopouštěli těchto zločinů, jak režimu Stalinově, tak režimu Hitlerově. A pokud bychom chtěli přepisovat historii, tak určitě to ničemu nepřispěje. Děkuji. Děkuji vám. A nyní pan Marko Dreosto za ID, prosím. Děkuji vám, paní předsedající. Nejhorší formou překrucování historie je mlčení. E, Itálie a Evropa by neměly zapomenout, co se stalo tisícům Italů, kteří museli opustit e, své domovy na Istrii a v Dalmácii. Tisíce Italů byly brutálně zavražděny eh, titovskými partizány. Dnes mnozí by to rádi zapomněli. Eh, komunisté třetího tisíciletí eh, označují fašisty jako fašisty ty, kteří bojovali na straně jugoslávských partizánů a jedinou jejich vinou bylo to, že jsou Italové. Eh, někdy se bojkotují, eh, bojkotuje to, co eh, udělala levice a objevují se tyto názory i v televizních pořadech. Připomínám knihu Jean Pavla Pansy, což byl italský novinář nedávno zesnulý, který analyzoval eh, italskou levici a právě o těchto tématech hovořil a vězni eh, mlčení, eh, jak připomněl náš prezident Sergio Mattarella, znamenají, že mm, překrucujeme historii a snažíme se zakrýt některé vzpomínky. Děkuji. Děkuji vám. Pane Dreosto, a nyní Rafaele Stankanelli na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedající. Já bych rád využil příležitosti, abych v této zajímavé rozpravě o překrucování evropské historie i připomněl i já Giampala Pansu. To je jeden z nejvýznamnějších italských novinářů, který zesnul v neděli a který uh, nepatřil k mé eh, politické straně. Byl to uh, levicový novinář, ale měl odvahu jít proti proudu Ehm, vrátil se k nejkontroverznějším stránkám eh, italské historie 20. století. Ehm, ve své knize eh, hovořil o zločinech, již se dopustili komunističtí partizáni po roce 45 a byl obviněn z revizionismu. Eh, levicí a také některými politickými silami, které se přitom označují jako demokratické. Ale nebyl to vůbec revizionismus, bylo to pravdivé vylíčení skutečností, k němž došlo po druhé světové válce. Eh, v Itálii se často zlehčovala odpovědnost vlády a někdy se zneužívala historie k politickým účelům a my chceme, aby se nic podobného neopakovalo. Děkuji. Děkuji. A teď Eugen Tomak má slovo. Thank you. Přes usnesení, cestou usnesení můžeme eh, odsoudit eh, dohodu mezi Hitlerem a eh, Stalinem, což pak vedlo k okupaci Polska a samozřejmě i mé země Rumunska. Eh, tímto, eh, touto tajnou eh, dohodou vlastně má země přišla území, která ji nikdy nebyla navrácena zpátky. A nemluvím tady mm, jen tak z učebnic. Mm, mm, jsem někdo, kdo se narodil na tomto území, které bylo připojeno Sovětským svazem a dokonce dnes jsou Rumuni Basrábi, kteří jsou předmětem tohoto propagandistického systému, který obhajuje Putin. Vždycky jsem říkal politikům v Moskvě, že tato prokavanda měla být zastavena. Jejich odpovědí bylo to, že mi zakázali vstup do Ruska. Měli bychom nadále bojovat za pravdu, měli bychom i nadále bojovat za to, abychom uchránili památku, tuto památku. Děkuji Pan Tomakovi. A další je pan Dominik Ruiz Teresa. Děkuji, Děkuji, paní předsedající. Tato rozprava je určitě účelná, protože se objevily snahy padělat historii. Bohužel eh, k tomu dochází často. Dnes ráno paní Videkom z Brexit Party řekla, že původní projekt Evropské unie bylo Združení pro volný obchod a že kdybychom nepokročili v integraci, tak by Spojené království zůstalo s námi. To je jasná nepravda. Projekt Evropské integrace od samého počátku měl nadnárodní povahu a Šumanova deklarace právě řekla, že to je první krok k Evropské federaci a to bylo už v roce 1950. Tato rozprava ale také ukazuje, že když se podíváme na historii z národní perspektivy, tak vždy tedy vidíme zvěrstva, jichž eh, se dopouštíme eh, dopouští jiní a zapomínáme na to, eh, o čeho se dopustili naši předchůdci. Proto musíme sdílet evropskou historii, abychom si uvědomili tragické události, k nimž došlo a poučili se z nich. Děkuji panu Ruiz Devesovi a další je Petr Austrovičius. Máme na to. Gerbiama pirmininkė, komisáře, kolegos. Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane komisaři, milí kolegové. V rukou šovinistů a nacionalistů se z historie stává politický nástroj. Dochází k jejímu přepisování. V Rusku se dějiny přepisují, instrumentalizují, tak aby se obyvatelé Ruska postavili proti evropským zemím a chtějí tím své občany vlastně odvrátit jejich pozornost od problémů jejich každodenního života. Hledat pravdu je něco špatného, jde o to pravdu odstranit. E, tady se to týká rozsudku ve falu Julie Dimitrie, on je zastánce lidských práv a zakladatel organizace Memorial celý život bojoval za udržení vzpomínek e, na miliony obětí Stalinové reživu. To je jeho zásluha, že se to povedlo. Tehdy docházelo k skutečným gerilám, byly objeveny masové hroby stalinistických obětí. A najednou se říká v Rusku, že se tady nejedná o hroby obětí stalinismu, ale hroby rudoarmějců, kteří byli zavražděni Finy, a tento aktivista byl pak eh, krátce poté zadržen na základě falešných obvinění. Putinův režim se snaží skutečně vymazat jakoukoliv vzpomínku a paměť na tyto oběti. A najednou se snaží i přepicovat historii, co se týče paktu mezi Moltovem a Ribbentropem. Děkuji. Děkuji. A nyní eh, děkuji panu Ostrovičusovi. a jako další má slovo pan Zbigněv Kužmiuk na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, Evropský parlament V roce 1880. výročí vypuknutí druhé světové války zcela jasně ve svém usnesení řekl, že pak k, k, eh, který byl podepsán v roce 39, který je vešel do známost jako pakt mezi Molotovem a Ribbentropem s tím tajným protokolem, kde oba dva režimy si rozdělili mezi sebou území nezávislých států. My jsme tehdy jasně řekli jako parlament, že to byla bezprostřední příčina vypuknutí druhé světové války. V důsledku toho bylo Polsko napadeno 1. 9 hitlerovským Německem a potom 17. září bylo napadeno sovětským Ruskem. I další evropské země potom byly napadeny. Putin opětovně ve svých veřejných projevech spochybňoval tato historická fakta a snažil se i mé zemi Polsku dávat vinu za vypuknutí druhé světové války. Evropský parlament by měl opakovaně odsoudit tyto snahy ze strany Ruska falšovat historii. Je třeba, aby byly jasně odsouzeny veškeré zločiny totalitního režimu, za to bych vám byl velice vděčný. Děkuji. Děkuji panu Kužmiukovi a jako další má slovo pan Petr Polák na jednu minutu. Děkuji. 27. ledna si přepomeneme 75. výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi. Tábora, kde nacisté zabili miliony nevinných lidí a to pouze kvůli tomu, že mnozí uvěřili nebo alespoň neudělali nic proti ďáblovi Adolfovi Hitlerovi, eh, zejména proti jeho myšlenkám o nadřazené rase. Neexistuje žádná nadřazená rase, neexistuje žádní, neexistují žádní podřední lidé. Miliony lidí zemřeli pouze kvůli tomu, že byli Romové nebo Židé. Pokud by Hitler vyhrál válku, já bych zde dnes nebyl, neboť jsem Rom. Je hanbou tohoto parlamentu, že i v tomto sále sedí lidé, kteří popírají holokaust. Vážení fašisté, holokaust se stal. Nevymýšlejte si a nepřekrucujte tragické události, ke kterým došlo během druhé světové války. Během druhé světové války zemřeli lidé také kvůli tomu, že mnozí byli sticha. My dnes sticha nemůžeme být. Nemůžeme mlčet, když nyní fašisté překrucují minulost a hlásí nenávist. Nemůžeme mlčet a nemůžeme akceptovat jakoukoliv nezávislost na základě jinakosti, neboť jinakost a takováto nezávislost je cestou do pekla. Děkuji kolegovi Polákovi a nyní má slovo paní eh, Růža Tomašiče na jednu minutu. Děkuji. Druhá světová válka zanechala hluboké stopy v Evropě. Nyní sice sedíme u stejného stolu, žijeme v míru a vzájemně se respektujeme, ale nesmíme zapomínat, že před válkou a také po válce byly naše postoje rozdílné. Někteří z nás měli imperialistické tendence, jiní chtěli řešit národní otázky na úkor druhých. A některé země byly vždy oběťmi. A nakonec byli osvoboditelé, část Evropy byla osvobozena, ale další část byla obsazena komunisty. A proto máme eh, zde těch různých částech Evropy různé dějné zkušenosti a proto je také eh, eh, naše, proto jsou také naše vzpomínky na druhou světovou válku různé. Důležité je, abychom odsoudili veškeré zločinné režimy a abychom se distancovali od veškerých typů totalitarismu, tedy od nacistického, fašistického a také komunistického. Děkuji. Vy? Paní Tomašič? A teď Lukněviči. Je ne, na minutu. Děkuji, eh, milí kolegové, kolegyně. Nejprve bych ráda poděkovala ruskému prezidentu za to, eh, že dělá velikou reklamu pro usnesení Evropského parlamentu. Putin tím vlastně přístupně dosud nezveřejněný archivní materiál a používá eh, to jako materiál pro dezinformační válku. Eh, já bych doporučila panu Putinovi, aby eh, celý ten archiv ze stalinovských dob zveřejnil a otevřel. Světová veřejnost má právo dozvědět se, co se stalo s Židy. Putin by měl také Litvě, která v roce eh, eh, ty archivy STB dal zpátky, které byly ukradeny v roce 91. Eh, víme také, jak byli zavraženi ti, kteří bojovali za lidská práva. Světová veřejnost by měla vědět, že rudá armáda měla právo znásilňovat ženy. A civilní obyvatelstvo bylo ničeno. Světová veřejnost by měla vědět, Eh, jak byly rozřezávány břicha těhotných žen. Eh, Totalitarismus začíná lžít. Další je Lucia Duriš Nikolsonová na minutu. V 20. století přinesly nacistické a komunistické režimy masové vraždy, genocidu, deportace a obrovské ztráty na životech. Pokud má být dostatečně varování pro budoucí generace, mělo by to tak být, ale není to tak. Mé vlastní zemi vyměnili neofašisti eh, své rvecké uniformy za obleky a přemístili se do parlamentu, i sem do Evropského parlamentu. Politik, který otevřeně propaguje komunismus, zločinec ideologii, je šéfem parlamentního výboru pro vztahy s Evropskou unii. Stydím se za to ale zároveň chci, aby to pro nás všechny byl budíček. A proto musíme začít řešit skutečné příčiny podpory extremistů, a to je korupce, nedostatečná mediální gramotnost, neuspokojivé vzdě, poznatky o historii a v neposlední řadě také naše tolerance vůči politikům, kteří mají pochybnosti o holokostu a kteří šíří bludy a nenávist, která je základem pro epidemii extremismu. Děkuji paní Nikolsonové a teď paní Michála Šodro. Kolegyně a kolegové, dovolte mi připomenout, že pakt Molotov-Ribbentrop byl vlastně demonstrací toho, jak mají totalitní režimy k sobě blízko. Napadení Polska z obou stran, Německem i Sovětským svazem v září 39 nám dává právo považovat také Sovětský svaz vlastně za agresora

Chtěla jsem odpovědět, že my nejsme protiruští. My chceme říci, že jsme proti lžím, historickým lžím prezidenta Putina, protože nechceme opakovat eh, v Evropě válku ani diktaturu a chceme tuto připomínku přenést i dalším generacím. Děkuji. Děkuji vám, paní Šojdrová. Dalším řečníkem, respektive posledním řečníkem v této rozpravě je pan Javier Sarsalechos na jednu minutu. Když hovoříme v politické instituci o minulosti, nesmíme zapomínat, že nejsme historici, ale jsme produkty historie. A chceme-li být historii věrní, nemůžeme zapomenout, a tady připomínám, co řekl argentinský básník Jorge Luis Borges k Buenos Aires, že Evropa nebyla sjednocena z lásky, ale z hrůzy. Z hrůzy nad holokaustem, nad destrukcí, z hrůzy nad uh, nadřazeným nacionalismem, problém, který má své zástupce i v tomto sále, kteří ještě eh, poučují eh, příkladné demokracie, jako je Španělsko. Byla to také hrůza z komunismu a z nacismu, z hrůza z Molotova a von Ribbentropa. Musíme tedy eh, sledovat, zda nedochází k pokusům o překrucování evropských dějin je tady snaha eh, eh, očistit masivní zločiny v nacistických vyhlazovacích táborech nebo sovětských gulazích. To utrpení Evropanů eh, ale je nepopiratelné a právě z tohoto utrpení se zrodila Unie jako projekt míru a svobody. Děkuji. Děkuji vám za tento poslední příspěvek. A Nyní na závěr této rozpravy dám slovo paní eh, komisařce eh, Jourové, která vystoupí jménem komise. Děkuji, vážená paní předsedající, vážení poslanci, poslankyně. Dovolte, abych vám poděkovala za vaše názory. A na závěr chci říci, že pokud eh, jediný členský stát je obviněn s s překrucování historie, tak komise se vždycky postaví proti falešným zprávám a chceme vždycky hájit svobodu tisku a pl, um, pluralitu uh, sdělovacích prostředků. Bylo řečeno, že Eh, ideologií eh, člověka, který eh, funguje totalitně, není ideologie nutně nacistická nebo komunistická, ale je to člověk, který prostě nerozlišuje mezi pravdou a lží. A já bych chtěla naplnit svůj úkol eh, vybudovat odolnost našich demokratických systémů tím, že se budu zaměřovat na vzdělávání, pluralitu sdělovacích prostředků a tím, že především se budu držet eh, doložených skutečností. Pouze pokud budeme eh, jednat jasně a nahlas, můžeme rozlišovat mezi pravdou a lží. Dovolte, abych vyjádřila naději, že jak se blíží 75. výročí eh, konce nejhorší války v historii lidstva, eh, nebude docházet k dalším snahám překrucovat historické události a eh, tvářit se, že oběti jsou vlastně pachatelé. Děkuji. Děkuji vám. A za radu vystoupí paní Brňac. Vážení poslanci, vážené poslankyně, dámy a pánové, musíme se z historie eh, v dnešní době poučit, právě v dnešní době, kdy společné hodnoty jsou ohroženy. Budoucnost Evropy se musí opírat o společné hodnoty, o vzájemné pochopení a o eh, sdílené vnímání evropské historie, včetně totalitních období. Ještě jednou vám děkuji za pozornost. Děkuji, tímto ukončujeme rozpravu. A přecházíme k dalšímu bodu pořadu jednání. A to je probíhající slyšení podle článku 7 odstavce 1 smlouvy o EU e, týkající se Maďarska. E, za radu má slovo paní Brňac. Prosím. Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, respektování právního státu je pilíř našich společných hodnot, eh, je vlastně jádrem naší unie. Eh, jsou to, je to vliv, je to každodenní eh, život našich občanů a prostředí, v kterém fungují naše podniky. Nedostatky v této oblasti vedou k tomu, že naše společnost a unie se stává zranitelnější jak interně, tak externě. Struktura našich společností se zakládá na demokracii, eh, právní stát a základní eh, práva. Tyto prvky jsou vzájemně propojeny, jsou na sebe závislé a vzájemně se posilují. Jeden prvek nemůže existovat bez druhého. Článek 2, odstavce 1, postupy. Jedna se týká e, Polska a druhý se týká e, Maďarska. Co se týče postupu e, či Maďarsku, to bylo spuštěno nedávným návrhem Evropského parlamentu z roku 2018, prosince. Jsou to dvě slyšení, která se konala na Radě pro všeobecné záležitosti 16. září a 10. září 2019. První eh, slyšení eh, bylo obecné ve svém rozsahu a pokrývalo všechny otázky, které byly nadneseny eh, v nedávném návrhu Evropského parlamentu. Druhé slyšení se soustředilo na konkrétní otázky svoboda projevu, včetně mediálního pluralismu, akademická svoboda a nezávislost soudnictví. Jak je stanoveno v modalitách těchto slyšení článek 7, tak přístup mm, rady z minulého července minulého roku znamenal, že finské předsednictví podalo aktuální informaci parlamentu o o tomto postupu a e, nastínilo také pohled e, parlamentu během prvního slyšení. Během prvního slyšení 4. E, září, tady se toho zúčastnili zástupci Chorvatska a Německa, finské předsednictví se rovněž setkalo s předsedou výboru Líbe a zpravodajem pro tuto složku 10. prosince. Krátce před druhým slyšením se konala formál, neformální výměna názorů mezi ministry a Evropským parlamentem. A při této příležitosti parlament měl příležitost příležitost předložit eh, svůj nedávný návrh a svůj pohled na nedávný vývoj v Maďarsku. Eh, závěrem, během chorvatského předsednictví je eh, naším um, záměrem i nadále informovat Evropský parlament o vývoji, který se týká článku 7, postup vůči Maďarsku. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Děkuji vám a za komisi máte slovo paní komisařka Jourová. Prosím. Vážení poslanci, děkuji vám za to, že jste na dnešní pořad jednání začlenili diskusi o situaci v Maďarsku. Je eh, zásadní, aby všechny eh, evropské instituce eh, přispívaly ve svých mm, konkrétních roli k tomu, aby bylo mm, mm, dodrženo právo. V listopadu předsedkyně komise Ursula de Leyen připomněla v tomto parlamentu, že právní stát je vlastně naším základem a že nikdy ho nemůže být spochybňován. Musíme zajistit to, aby byl respektován, aby byl všude udržen v každé zemi. Se každou zemí se musí jednat rovně, rovnými způsoby způsobem. A dodala, že se musíme koncentrovat na dialog a na a nikdy nemáme zdráhat, máme eh, učinit všechna nezbytná opatření. Co se týče situace v Maďarsku, eh, komise už vysvětlila při různých příležitostech, že sdílí celou řadu obav. Toto bylo vyjádřeno Evropským parlamentem ve jeho nedávném návrhu, kde se spouští postup podle článku 7. Komise rovněž celá jasně dala najevo, že podle článku 7 se spustí postup, musí být zajištěno férové eh, zacházení s nedávným eh, návrhem, který byl předložen Evropským parlamentem. Nedávno eh, komise znovu toto zdůraznila během slyšení k situaci v Maďarsku ve výboru pro obecné záležitosti a to 10. prosince. Hm, dovolte mi krátce podat aktuální informaci o vývoji v Maďarsku, která nastala v mnoha oblastech, které pokrývá nedávně předložený návrh Evropského parlamentu. Eh, v oblasti eh, právního státu eh, tady byla nová pozměněna, nová legislativa, šlo o strukturu fungování soudního systému. To bylo schváleno 10. prosince bez veřejných konzultací nebo bez konzultování Nácké komise. Posuzujeme teď tuto legislativu. 10. prosince 2019 Maďarský nejvyšší soud vydal rozsudek, který vydal eh, rozhodnutí, eh, šlo o vydání předběžného opatření a eh, toto by mohlo mít dopad na předběžný mechanismus v Evropské unie. Tato rada stojí před různými potížemi. Jde o vytvoření rovnováhy pravomocí mezi těmi tomto soudem, který tento soudce je vlastně zodpovědný za eh, tento eh, eh, systém. V oblasti mediálního pluralismu v prosinci minulého roku bylo šest mezinárodních organizací novinářů a médií, kteří zveřejnili zprávu, která prohlašuje, že od roku 2010 let maďarská eh, vláda systematicky eh, eh, rozkládala mediální pluralismus, mm, zvláště proto, že vlastnictví médií se soustředuje v rukou vlády a, mediálního, a mediální trh je pokroucen a rozvrácen. A další vývoj e, ještě vede k tomu, že má, jsou tady obavy. E, dopad fůze víc jak 400 různých novinářských filiálek do jedné holdingové společnosti. Toto bylo analyzováno ve zprávě, která byla zveřejněna v červenci. Centrem pro mediální pluralismus a mediální svobodu. Tato zpráva dochází k závěru, že tento, tato eh, fúze vlastně povede k tomu, že se ještě zvýší riziko a sníží se mediální pluralismus v Maďarsku. Zpráva poukazuje na rozhodnutí vlády eh, výjmout tuto fúzi z šetření do národních úřadů a také úřadů, které se zabývají situací v médiích. Co se týče eh, akademické svobody, budete si vědomi toho, že eh, eh, Centrální Evropská eh, univerzita musela přemístit své akademické programy z Budapešti do Vídně. A je tady také nový zákon o financování výzkumu. To bylo kritizováno, kritizováno národním a mezinárodním vědeckým eh, společenstvím, protože je tu 15 akademických vědeckých institucí, eh, které byly eh, vyňaty z závislého systému těchto institucí v Maďarsku. Komise úzce sleduje veškerý tento vývoj. A komise už ukázala, že je odhodlána použít všech nástrojů, které má k dispozici dispozici k tomu, aby se eh, věnovala těmto obavám, které byly vyvolány určitými opatřeními, která byla schválena maďarskými úřady. Zvláště komise přišla s eh, celou řadou postupů pro porušení závazků eh, vůči Maďarsku. Toto se vztahuje k právu občanských společností do akademické svobodě a práv migrantů a azylantů. Komise rovněž používá další nástroje jako evropský semestr. 9. července 2019 eh, Rada eh, podpořila eh, návrh komise a doporučila, aby Maďarsko posílo nezávislost soudnictví a aby posílo také celý antikorupční rámec, mm, což znamená i vylepšení přístupu k veřejným informacím. Závěrem Ráda bych připomněla, že komise i nadále je k dispozici a e, chce spolupracovat s maďarskými úřady tak, aby byly řešeny tyto otázky právního státu. Toto je otázka společného zájmu pro Evropskou unii, členské státy a občany. Děkuji vám. Děkuji. Dostáváme se nyní k řečníkům za jednotlivé politické skupiny. Za EPP má nyní slovo paní Mecola, prosím. Děkuji vám, pane předsedající. Diskutujeme opět o právním státu. Je znepokojivé, že toto téma se znovu objevilo. Postoj EPP byl vždycky jasný a konzistentní. U každé země chceme, aby byl chráněn princip právního státu a to zcela jasně a formou transparentních postupů. V to jsme věřili a věříme i nadále. Bez právního státu Eh, dochází k poškozování institucí, není dostatečná ochrana občanů a v zemi nepanuje důvěra. Evropské občanství znamená, že chráníme práva občanů a o tom je Evropská unie. A proto tato unie a tento parlament by měli právní stát chránit musíme by být vždy na straně občanů, na straně toho, co je správné, na straně spravedlnosti. Od toho nesmíme ustupovat. Žádná země od toho nesmí ustupovat ani v Evropské unii, nesmí od toho ustupovat žádná instituce. EU musí hájit princip právního státu, je nepřijatelné, aby nějaká země nezajišťovala právní stát. Hodnoty, na nichž spočívá Evropská unie, musí země spojovat a zároveň musíme posilovat mechanismy, které právě právní stát chrání. V současnosti používané metody neposkytují dostatečnou důvěru, kterou potřebují naši občané. Musí dojít k jejich změně. Musíme zavést kontrolní mechanismus, který se bude vztahovat na všechny země stejným způsobem. Všem se musí měřit stejnou měrou. Každá země musí být pod kontrolou. A to je způsob, jak budeme skutečně správně zastupovat ty, kteří nás zvolili. Tak budeme chránit občany před těmi, kteří útočí na právní stát. Děkuji za frakce SAD, pan. Paní. Děkuji vám, paní předsedající. Vážení kolegové, 17 měsíců uplynulo od chvíle, kdy bylo spuštěno řízení proti Maďarsku podle článku 7. Přispělo to ke změně situace v Maďarsku. Evropský parlament uvedl, že maďarské úřady omezují svobodu sdělovacích prostředků, soudnictví, eh, univerzity eh, poukázaly na korupci, na potlačování práv menšin. Ve výboru Libe teď pracujeme na zprávě o situaci v Maďarsku, ale i bez té zprávy je situace jasná. Slyšení, která proběhla podle článku 7, nevedla k pokroku. Nejedná se jenom o problém Maďarska, protože článek 7 byl zahájen i pro Polsko. Řekněme si to otevřeně, Evropská unie nemá teď schopnost rychle obnovit právní stát v členských státech a proto je na čase, aby vznikl nový mechanismus. Musíme eh, navázat plnění principu právního státu na poskytování evropských prostředků. Děkuji za skupinu Renew, nyní Gariu na minutu a půl. Děkuji. Já jsem sem přišla s tím, že bych řekla, že vítáme tedy slyšení organizovaná radou, ale jsme znepokojeni nedostatkem zapojení Evropského parlamentu. Ale nechci hovořit o těch postupech a rozmyslela jsem si to a budu hovořit spíše o skutečnosti, že je opravdu ostuda, co pane Orbáne, děláte své vlastní zemi. Je ostuda, co děláte místu, které si Maďarsko zaslouží v Evropě. Je to ostuda, co děláte sdělovacím prostředkům, univerzitním svobodám, občanské společnosti, všem nejrůznějším svobodám. Nikdo nikoho nenutil vstoupit do Evropské unie. Byla to volba, volba pokroku a závazek k evropským hodnotám. A tento závazek učinila i vaše země. A vy teď tuto volbu eh, vlastně popíráte, nedodržujete ji. Maďarsko se tak krásně rozvíjelo s pomocí evropských peněz, a stejně tak i Polsko. A teď doslova budujete impérium nenávisti a dezinformací, manipulací a to s využitím evropských prostředků. Jste eh, opravdu eh, ostudou. A pokud nebudeme mít dostatek eh, takovýchto řízení, měli bychom je vytvořit. Pokud na to nemáme právní předpisy, měli bychom je vytvořit a udělat vše, co je třeba, abychom vám a komukoli jinému, kdo znemožňuje eh, svou zemi eh, zabránili v tom pokračovat. A možná ještě poslední věc na adresu eh, rady. Upřímná spolupráce a transparentnost nebolí, zvláště jsou-li v nejlepším zájmu občanů Evropské unie a jejich hodnot. Děkuji. Děkuji. Nyní za frakci zelených má slovo paní Delbo Scorfield na dvě minuty, prosím. Jakožto zpravodajka parlamentu které pro Maďarsko bych ráda připomněla, že finské předsednictví odvedlo závaž dobrou práci, odhodlanou práci na této věci a já odpo- očekávám odpovídající chování i od chorvatského předsednictví, článek 7.1 Eh, smlouvy. Eh, ta, celý ten postup by měl postupovat i nadále. My vidíme, že ta situace je velice jak citlivá a díky slyšení, které zorganizovalo uh, finské předsednictví, jsme tady viděli takový malý, pouze malý vývoj. A nyní zde máme uh, chorvatské předsednictví a pak do německé předsednictví a my vyzýváme, aby pokračovalo v práci, kterou zahájili Finové. Toto je pouze taková první důležitá etapa samozřejmě ono není jednoduché, aby jedni členské státy hodnotili další členské státy, ale přesto bychom i nadále měli jít touto cestou. Možná bude zorganizováno nové další slyšení, které se také bude týkat otázky používání evropských fondů. To by mohlo být takový možné e, další námět. Paní Hodova, by se hovořila o nezávislosti médií, bylo by možné, aby je možné, že vlastně evropské fondy by byly použity pro to, aby se dovolilo vůbec k té koncentraci médií, která v Maďarsku vznikla. Já bych také ráda připomněla, říkala to paní Strugaru, že taky máme institucionální problém. Parlament stále ještě není oficiálně eh, přítomen u těch slyšení na radě, takže to by se také mohlo zlepšit. A Zítra budeme hlasovat o usnesení, tam se hovoří o dvou postupech. Jedno, jeden postup je tedy proti Polsku, druhý proti Maďarsku. A tady myslím, že se k tomu přistupuje nespravedlivě, protože se že Maďarska, tak eh, Komise byla vyslyšena, ale co se týče toho druhého případu, my jako parlamenty jsme nebyli vyslechnuti oficiálním způsobem. Takže vy tady vytváříte určitý precedent a tento precedent by vlastně dovolil, že veškeré tři instituce by se nebyly rovny a to tady není v pořádku. Děkuji. Děkuji. A za frakci AD má nyní slovo pan Rivier. Děkuji v této záležitosti článku 7 proti Maďarsku komise podstatě hraje roli, kterou by měl hrát sekretariát rady, protože oni jsou svrchovaní v této debatě. Ta není totiž vůbec právně, ale politická. Evropský parlament i hned chtěl tady zahájit ten postup proti členskému státu, který má demokraticky zvolené vedení. To jsou ti federalisté, kteří prostě nestrpí ty neustálé volební vítězství pana Orbána. Ne, fidelist se svým premiérem měl prostě obrovský úspěch, co se týče voleb. A to, jak vy tady hodlíte proti tomu Maďarsku, eh, to je to, že vy prostě nesnesete tu odvážnou, legitimní a inteligentní politiku pana Orbána, který prostě nechce, aby se rozdělili migranti po Evropské unii. A vy jste si ale vybrali, myslím, špatnou zámisku, to, abyste protestovali proti tomu zákonu, který posiluje transparentnost ve financování nevládních organizací. Text usnesení, vy tam kri- kritizujete údajné vměšování Ruska do maďarské politiky. Já si myslím, že pokud se tady Maďarsko snaží o transparentní řešení, pak vy pak zase říkáte, že je antidemokratické. Vy se tady snažíte vytvářet nějaký totalitární, totalitní projekt a je to odsouzeno, myslím, k nepůspěchu. A co se týče Polska, i Polsko odmítá váš projekt eh, takové subverze prostřednictvím přijímání migrantů a já jsem velice rád, že Polsko takto činí. Děkuji a za EKR pan Prokačíny na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající. Byla kdysi jedna vláda, která měla legitimitu z voleb byla kdysi, bylo kdysi právo na sebeurčení, právo chránit své vlastní hranici, milovat své vlastní náboženské a kulturní kořeny ale eh, eh, tedy ten eh, rudý strážce smluv Franc Timmermans, milovník socialismu, byrokracie a arogance, přinesl článek 7. Tento příběh se odehrává v Maďarsku, v Polsku, ale může k němu dojít kdekoliv. Unum castigabis centum emendabis s politickým využitím článku 7 se má eh, jakoby trestat nějaký národ. Kdo eh, nikdy neměl pokušení cítit se nadřazeně? Eh, máme pocit, že známe ostatní lépe, než se znají sami, ale připravte se na nové řízení eh, podle článku 7, protože i v Itálii eh, lidé se vyjádří ve volbách a nebude se vám to líbit. Děkuji. Za uh, frakci GUE NGL má nyní slovo na dvě minuty paní Björk. Děkuji vám. Já jsem hrdá na to, že Evropský parlament projevil svůj názor na vývoj v Maďarsku. Jsem hrdá na to, že se zastáváme a vyslovili jsme se pro právní stát, pro demokracii a lidská práva. Viděli jsme, jak je tam omezována svoboda médií, jak jsou pronásledovány organizace občanské společnosti, jak je omezována akademická svoboda. Toto je poprvé, kde musela být přesunuta univerzita. Vidíme, jak vláda eh, porušuje práva migrantů, zakázalo se bezdomovectví, vládně mají být řízeny kulturní instituce a také eh, pravomoci soudů jsou omezovány novým zákonem, který vstoupil v platnost. Eh, A podívejme se například i na to, jak tam jsou používány zemědělské subvence EU. Toto je všechno charakterizováno korupcí, oligarchové a i, i Fidesz to zneužívají proto, aby posílili svoji vlastní moc. Snaží se v, v jádru udusit jakoukoliv formu opozice, angažování občanů a prostě je zde bylo to je zde již jasně řešeno, takovýto vývoj nelze nazvat demokratickým, protože nerespektuje právní stát. Mnoho občanů v Maďarsku si přijel jiný vývoj práva lidí, práva bezdomovců, žen a migrantů, práva osob LGBT, eh, si přejí hájit a přejí si hájit demokracie a právní stát a my stojíme po jejich boku. Je to evropská otázka, protože Eh, samozřejmě Maďarsko se podílí na rozhodování na radě, na přijímání zákonů, proto jsme rádi, že finské předsednictví spustilo článek 7, že se tomu věnovalo. Ovšem, eh, samozřejmě i v případě Polské jsme tomu rádi, ale zdá se, že se to tak nějak zablokovalo, nepostupuje eh, to efektivně vpřed a Není, ono to souvisí i s vyjednáváním příštího víceletého finančního rámce. Tady musím mít jasný požadavek, že žádné ani jedno ani euro nepůjde těm, kteří nespektují lidská práva a demokracie. Děkuji. Tímto jsme uzavřeli kolo řečníků jménem jednotlivých frakcí a nyní za nezařazené paní Ferrera. Děkuji. Mezi společnými hodnotami Evropské unie právní stát je eh, hlavním znakem dodržování základních práv a svobod. Eh, je tady i jasné vymezení veřejné moci vláda, která chce posilovat svou vlastní moc tím, že podkopává nezávislost soudnictví nebo akademické svobody, se nemůže skrývat za žádným odůvodněním tím, že byla demokraticky zvolena. Když k něčemu takovému dojde, je třeba na to upozorňovat, protože občané potom jsou eh, pod tlakem, trpí jejich práva, ale trpí i důvěryhodnost národních a evropských institucí, trpí i důvěra v mezistátní spolupráci na společných cílech. Diskutuje se o evropských hodnotách v různých členských státech, třeba v Maďarsku, ale řízení podle článku 7 nenabízí nějaké efektivní řešení. Je tady problém najít většinu pro sankce a proto tento mechanismus je vlastně nefunkční ví to dobře i Orbánova vláda, která si je takto jistá, že je beztrestná a že může nadále pokračovat v autoritářském chování. Já tedy znovu volám po vzniku nestraného evropského mechanismu, který by na základě objektivních ukazatelů umožnil efektivně hodnotit jednotlivé země. Je třeba se zaměřit i na prevenci porušování právního státu, ale musí být eh, i uplatňovány efektivní sankce v případě, že ta doporučení státem nejsou dodržována. Děkuji. Děkuji. Paní Jorka má minutu. Lituji toho, že diskuze o Maďarsku eh, se stala takovouto překážkou na eh, pořadu jednání Evropského parlamentu. Nejenom parlament by vlastně už mm, eh, nehrál roli podle článku 7, ale diskuze není o faktech, ale je to vlastně hodně čarodějnice. Mm, já tedy nechápu, proč vlastně Eh, spochybňujeme nezávislost mm, eh, Rady a komise. Mm, slyším obvinění, ale nikoho nezajímají eh, fakta. Ti, kteří nás obvinují, ti se nezajímají o nezávislost soudnictví v Maďarsku a že máme nulovou toleranci vůči eh, korupci v Maďarsku a eh, Maďarsko předložilo také strategii o Romech eh, Evropské unii. Nikdo se o to nezajímá, že spousta poslanců tady je informována z levicových médií, že jsou údajně utlačováni maďarskou vládou. Tady jsme uprostřed další diskuse, která je zaměřena proti duchu smluv Evropské unie. Právní konflikt nemůže být upraven agresivní politickou diskusí a toho jsme, to jsme se přiučili během komunismu. Děkuji eh, paní Rokece a eh, přijmete, paní Infeld by eh, vám ráda předložila modrou kartu, budete ji akceptovat? Paní Infeld, máte slovo. Děkuji. Eh, vážení kolegové, jenom taková malá oprava. My tady nevedeme diskuzi o Maďarsku, vedeme diskuzi o přístupu maďarské vlády a to není jedno a to tež. Ale ráda bych se vás zeptala, vy tady mluvíte ten titulek je naprosto přesný. Eh, já jsem eh, mluvila o prohlášení tady kolegyně. Měla bych otázku, jestli mi dovolíte. Vy stále opakujete stejné věci. Říkáte, že tady obvinujeme. Kolegyně se, mohu tady položit svou otázku? Mohu? Smím? Prosím. Prosím, respektujte pravidla tohoto parlamentu, nepřerušujte řečnici. Prosím. Vy stále opakujete stejná obvinění. A sice to, že jsme informováni levicovými médii, ani vlastně nevím, co levicová média jsou, ale to nevadí. Ale začlenujete také do levicových médií eh, tři následné eh, komise, eh, Benátskou komisi OECD a mám ještě dál pokračovat. To jsou všechno nezávislé instituce, to nejsou levicové, nevím, ale mm, jsou kontrolovány EPB. Pak je tu Rada, Evropský parlament, jsou většinou levicový, pravicový, všechno součástí vaší skupiny změny. Eh, kde jsou ta levicová média, o kterých vy tady mluvíte? Děkuji. Paní Jaroko, eh, máte 30 vteřin na to, abyste odpověděla. Děkuji. Ano, eh, jenom pět nevládních organizací poskytovalo informaci. Vím to, protože jsem pracovala na té zprávě. Proto ta část týkající se Rům byla vyňata, protože si uvědomili, že to všechno byly lži. A tato média vlastně poskytují nesprávnou informaci. Můžete přijet do Maďarska a můžete se přesvědčit sama. Děkuji. Děkuji. Paní Bárlí, minutu a půl. Máte slovo. Děkuji. Eh, teprve včera generální advokát Evropského soudního dvora opětovně eh, požádal o odsouzení Maďarska. Myslím, že SD je neutrální instituce, kterou možná uznává i kolegyně Jaroka. Tentokrát jde o to, že orgán, Orbán omezuje nevládní organizace. Je dobré, že máme soudní dvůr v těchto dobách, neboť buďme upřímní. Ten postup proti Maďarsku a proti Polsku se dostal do slepé uličky, když otcové zakladatel EU vytvořili tento postup. Nedokázali si vůbec představit, že by současně dva členské státy Evropské unie se odchýlily od základních základ a hodnot EU, ale přesně k tomu došlo a to ne včera. Vážená kolegyně Mecola, není tomu tak. EPP nebyla vždy koherentně na straně státního práv, právního státu právě v případě Maďarska se EPP řadu let eh, zdráhala nalézt ta jasná slova, která by bývala byla nutná. Máme tedy nález generálního advokáta SD, ale nemůžeme odpočívat na Vavřínech. Musíme zajistit, aby tyto režimy, které si vlastně kupují podporu obyvatel penězi z EU, eh, abychom měli nějaké možnosti finančních sankcích proti takovýmto režimům, kteří se odchý, které se odchýlily od evropských hodnot, aby to mělo nějaké důsledky. Samozřejmě eh, lidé, občané nejsou vláda. V Maďarsku existuje mnoho dobrých demokratů, kteří jsou velice přívětiví vůči Evropě. Je musíme podporovat, chápat a dát jim proto platformu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní paní Donát na jednu minutu. Ano, děkuji. Jak řekla řada eh, kolegů, maďarská vláda mm, krade eh, peníze Evropské unie už po desetiletí a vlastně eh, porušuje právní stát. Evropská unie neučinila žádné konkrétní kroky, aby tomu zabránila. nadále se dávají peníze Maďarsku, maďarská elita využívá těchto finančních prostředků k tomu, aby si posilovali ještě soukromé finance, místo aby se financovaly školy, zdravotnická zařízení a podobně. Ehm, tady se tímto nemělo utěšit Maďarsko. Maďarsko vlastně toto bere jako určité povzbuzení. Když sledujete Maďarsko, tak si uvědomíte, že se tady stále diskutuje o těchto otázkách. Pak tady máme ale ehm, další zprávy, které ukazovaly, že tady vylučené kroky proti Maďarsku. Oni jsou tak zvyklí už na to, že ehm, se toto vše děje bez potrestání. A, Ehm, Maďaři vlastně ehm, ehm, mohou v tomto pokračovat. Postupují proti evropským hodnotám, zatímco my neustále diskutujeme o otázkách, eh, diskutujeme eh, jednu diskuzi po druhé. Evropská eh, rada byla vlastně potichu v celé této otázce co funguje, je důležité, jak tvrdá jsou ta tresty, ale víme, že se tomu nemůžeme vyhnout. Modrá karta pana Svena Simona, přijmete ji? Prosím. Pane Sven, máte slovo. 30 vteřin já si myslím, že velice důležité v této diskusi, abychom rozlišovali mezi fakty a politickými tvrzeními. A proto by, paní kolegyně, bylo asi velmi důležité, kdybychom v takovémto příspěvku promluvili o konkrétních faktech a kdybychom se orientovali podle práva, právního státu, abychom uvedli konkrétní příklady, které jsou potvrzeny, doloženy. To je velice důležité. Můžete se mnou v tomto souhlasit? Máte slovo, byste odpověděla?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 Ano, děkuji. Ostatní už e, řekli, že stůl se bortí pod celou hromadou důkazů. Prosím, přijďte do Maďarska a podívejte se na vlastní oči, co se tady děje. Nemůžete oddělovat e, to, co jsou fakta a co je politika, protože maďarská vláda nedělá e, nic, jenom se příliš politizují otázky a neustále se tady využívají těchto a o něch opatření. Je to vlastně taková kombinace ale právní stát tady eh, eh, neexistuje, vláda porušuje právní stát a eh, museli byste žít v Maďarsku, abyste si to všechno uvědomili, že vlastně se ztrácí svoboda. A to bude pokračovat, dokud se toto dokud tady bude dvou třetinová většina. Politici přepisují dokonce základní zákony, které schválili. One minute. Paní Kunke, na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Jaký je vlastně cíl a účel článku 7? Jde o práva spoluobčanů, kteří eh, jsou potlačováni, pokud se vlády ostatních zemí nerozhodnou, že zasáhnou. Jak závažná musí ta situace ještě být, než EU řekne stop? Co se musí vlastně stát, dříve než udělají šéfové vlád EU to, co po nich parlament požaduje? Je tomu tak, že ten problém vlastně e, spočívá v tom, že vlády členských států e, nejednají, protože mají strach, že budou sami podrobeny analýze a hodnocení. V tomto případě by to bylo pokrytectví. Evropská unie musí něco učinit a to nyní. V opačném případě ztratíme všichni důvěru, kterou do nás kladou občané. Děkuji. Děkuji. Dříve než dám slovo dalšímu řečníkovi, dvě věci. vidím, eh, že tady roste počet žádostí o modrou kartu. Ovšem, musím říci, že u každého řečníka můžeme dovolit pouze jednu modrou kartu a dostane ji ten, který dříve zvedne ruku.